Eh, přistoupíme k vysvětlení hlasování. Colleagues, I, I would like you... Já bych velice rád, kdybyste nám umožnili pokračovat s vysvětlováním hlasování. Takže prosím, pokud možno opusťte tento sál v klidu a tiše. And orderly. A organizovaně. Începem, trecem la explicațiile votului. Nyní eh, přejdeme k vysvětlování hlasování a na samém začátku mm, bych chtěl vám připomenout, kolegové, že jakékoliv vysvětlování, hlasování lze i předložit v písemné podobě. Nyní máme zde asi 50 kolegů, kteří by rádi se vyjádřili, takže prosím, dodržte minutu času. První je pan Pospíšil. Minutu máte. Eh, děkuji pěkně. Já u tohoto bodu, eh, u e chci pouze konstatovat na mikrofon, že jsem eh, nemohl hlasovat z důvodu nefunkční karty, tedy doplním své hlasování, jinak bych se u pozměňovacího návrhu skupiny ALDE bych hlasoval proti, byť myšlenku e jako takovou podporuji. Ale opět opakuji, nebylo mi umožněno hlasování z důvodu nefunkčnosti mé karty. Děkuji. Mulțumim. Děkuji. Paní Borcan Biljana minuta. Doamna Borza Biljana. Paní Borzan Biliana. Markus, un mi- Není v sále, takže pan... Hmm. Doamna Mlinar Angelika. Paní Mlinár Angelika, minuta. Ich den Änderungs... Děkuji. Já jsem předložila pozměňovací návrh, pro který jsem hlasovala v systému eCall. I já jsem pro větší bezpečnost na silnicích, ale je potřeba dávat pozor na to, abychom každou dodatečnou legislativní úpravou neomezovali naši svobodu. Co se týká například ukládání dát, eh, které se děje často pod záštitou boje proti terorismu, mimo jiné eh, v rámci systému eCall, se omezuje svoboda lidí, eh, lidí a já jako liberálka jsem kategoricky proti. Systém e-call nám má umožnit, abychom řidičům po celé EU mohli rychle pomáhat pakli, že dojde k nehodě. Ale já jako ostatní se obávám, že Pakliže eh, tento systém bude neustále aktivní, bude neustále sledována naše podoba, budeme neustále pod dohledem a tím pádem bude zasaženo do naší, do naší soukromé sféry. Pokud slyším argumenty, že jde o spící systém, který vše sám maže, to je skutečně velice varující. I spící tygr je tygr. A to, jak se s našimi daty zachází, vidíme každý den. Proč? nechceme dát občanům možnost vybrat si mezi vypnutím a zapnutím tohoto systému. To prostě nechápu. Děkuji. Domnul Picula Tonina, un minut. Minutu, pan Picula Tonino. Gotovo 30 tisíc lidí svake godine smrtno. Téměř 30 eh, tisíc lidí přijde o život na evropských silnicích. Počet zraněných je ještě větší. Skutečně je to šokující údaj a musíme na to okamžitě zareagovat. E-call to je adekvátní reakce, která umožňuje snížit tato tragická čísla, protože automaticky bude vysílat naléhavé volání Eh, eh, protože lidé v té chvíli to nebudou schopni udělat sami. A každá zahráněná minuta zvýší šanci eh, na přežití. Já jsem rád, že tento návrh také obsahuje i princip ochrany osobních údajů. Technické návrhy skutečně jsou dobré a máme dostatek času, abychom zavedli systém e-call. Proto jsem ho plně podpořil a Rád bych poblahopřál zpravodajce, která pracovala na tomto návrhu již dvě funkční období. Myslím si, že konečně přišla chvíle, abychom měli jednotný systém e, rychlé reakce v nalhavých situacích, což umožní e, zachránit 2000 životů ročně. Je třeba to zavést. Uvažujeme, gospodin председател, Bych chtěl pozdravit svoje kolegy z и za за kompromis i pozici po по този ano, děkuji. Děkuji za slovo. Já bych chtěl pokratulovat zpravodajce k výsledku, kterého dosáhla ohledně tzv. e-kolu. Evropská unie a komise musí zaručit to, že lidé budou vědět o této službě a je důležité, aby už před rokem 2018 byl tento systém zaveden co do největšího počtu vozidel. Evropská unie se zabývá ochranou bezpečnosti svých občanů a proto se domnívám, že Evropská komise by měla pracovat na tom, aby tato opatření byla zavedena urgentně, všechna opatření, která vedou k zavedení systému e-call. Tato služba musí být bezplatná a snadno dostupná pro všechny evropské občany a to co nejdříve. Více než 25 tisíc lidí umírá každý rok na evropských silnicích. Máme snad čekat ještě další roky, než bude tento systém povinný. Každý rok, každý život, který ztratíme, je cený. Děkuji. Nyní pan Marias, jedna minuta. Ano, děkuji za slovo. Někdo eh, nekritizuje hodnotu systému, jako je e-call který má chránit lidské životy po dopravních nehodách. Ale nejsou zde záruky týkající se ochrany osobních údajů a soukromí, protože systém e-call má být povinný ve všech vozidlech. To bude tedy ta první věc. Druhá věc, ten systém bude fungovat eh, bez vůle řidiče. A za třetí jste také nedostatečná ochrana soukromí. Čtvrtý argument,

Děkuji, paní Harkin. Eh, já jsem podpořila pozměňovací návrh ALDE o systému ecall. Myslím si, že to je jeden příklad, kde se snažíme najít rovnováhu mezi právě jednotlivce a výhody, výhodami pro společnost. Chráníme data jednotlivců a uznáváme, že tato data v případě systému eCall mohou pomáhat zachraňovat životy, usnadňovat práci záchranářům a šetřit peníze, ale v tomto kontextu podporuji pozměňovací návrh, který požaduje, aby výrobci zajistili, že uživatelé systému eCall mohou snadno systém eCall deaktivovat ručně v jednotlivých vozidlech. Myslím si, že to pomůže zajistit řádnou rovnováhu mezi právem na soukromí a mezi snahou zachraňovat životy a zabraňovat zraněním. Vidím, že sem byla, byly zavedeny určité ochranné prvky, například nedochází ke sledování auta vybaveného systémem e-call před nehodou a interní paměť systému a data v ní se kontinuálně automaticky mažou. Data sbíraná záchranářskými centry nesmějí být přenášena eh, žádným jiným stranám bez explicitní dohody. To hraje velice důležitou roli v zachování práv našich občanů. Eh, děkuji vám, pan Jár, na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát pane předsedo. Já si myslím, že toto je dobrý den pro bezpečnost občanů a občanek v Unii. Systémem e-call doplňujeme naši strategii. Máme jednotné číslo nouzového jednání a teď má, eh, nouzového volání a teď máme systém e-call. Já si myslím, že je důležité, aby ten systém byl v každém vozidle a aby se automaticky v případě nehody také aktivoval. Eh, ti, kteří se k tomuto vyjadřují kriticky, eh, těch bych se chtěl zeptat, eh, eh, no dobře, co když v tom autě sedí víc lidí? Co se udělá s tou odpovědností, když řidič rozhodne, že ten eh, systém se vypne? Upřímně řečeno, já bych si takovou to zodpovědnost na sebe nevzal a proto jsem rád, že parlament hlasoval pro. Děkuji, pan Kelly, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval se svou frakcí o těchto doporučeních a já ta doporučení vítám. Samozřejmě na silnicích v Evropě dochází k velké destrukci, umírá 28 eh, milionů lidí, milion a půl jsou, je, je, lidí je zraněno a stojí to eh, spoustu peněz. I u nás doma jsou tato čísla tragická. pravidelně dochází k navyšování úmrtí na silnicích a je potřeba s tím něco dělat. Není pochyb o tom, že technologie systému e nám toto umožní. Myslíme si, že dostupnost místa nehody bude alespoň o 40% zlepšena oproti dnešní situaci a to nám pomůže vyřešit tento problém. Děkuji pan Koch na jednu minutu. Eh, Paní Sehnalová, my jsme velkou část těch 12 let eh, šli spolu. Systém eCall je naše děťátko. Děkuji vám, že jste se nenechala eh, pomílit eh, těmi pochybovači. Systém eCall založený na jednotném nouzovém čísle 112 bude brzy již instalován do užitkových i osobních vozidel Stejně jako jiné podobné bezpečnostní systémy. Já bych rád, aby i autobusy, motorky a těžké nákladní vozy e, měly takovýto systém zabudován. Do té doby toto bude pouze malý krůček. Kdo se kdykoliv eh, zabýval eh, problematikou zraněných nebo smrcených lidí na silnicích, musel dnes jistě hlasovat pro tento systém. Děkuji. Děkuji. Pan Pospíšil má slovo. Jedna minuta

přijmout novou technokratickou směrnici, která vychází pouze z určité ideologie. Hovoříme o tom, že biopaliva způsobí škodu, hovoří o tom naši ekologičtí přátelé, ale jde o to, abychom si uvědomili, uvědomili že Evropa nemusí ničit své lesy, na, naštěstí členské státy ukázaly, že jsou schopni hájit zájmy svých eh, občanů a i donutili, eh, aby eh, snížili ty ambiciozní cíle a díky tomu výsledku jsme ochránili ty prostředky, které již byly investovány do biopaliv první generace a takže se zachránili desítky tisíce pracovních míst. To znamená paliva první generace, když je zachováme, tak zachováme i naše know-how, které umožní přechod k biopalivům pokročilejším. Domnul Polčák. pan Polčák. Mm, pokud jde o toto hlasování které se týkalo tedy změny původní směrnice z roku two thousand and nine twenty eight já chci říci že eh, pro mě toto hlasování bylo trochu složité. Eh, za prvé nejsem příznivcem toho aby se eh, vytvářela biopaliva typu konvenční

o přeskumu těchto směrnic, ale samozřejmě není to ideální návrh. Přesto se jedná o pokrok. E, v této dohodě, myslím, řešíme negativní vedlejší účinky podpory e, biopaliv ze strany Evropské unie a snažíme se rovněž zajistit, že veřejně subvencovaná biopaliva budou dosahovat reálných úspor. Myslím si, že také prosazujeme Ehm, vývoj dalších pokročilých biopaliv. Evropský parlament nedosáhl mnoha svých klíčových cílů, ale přesto ten kompromis zastropí 7% ta původní prvogenerační biopaliva a faktory nepřímého využití půdy samozřejmě budou přijaty jak komisí, tak dodavateli paliv a v rámci revize Komise bude zohledňovat i faktory nepřímého využití půdy co do emisí z biopaliv do budoucna. Kromě toho energetické plodiny budou principiálně také začleněny do toho 7% stropu. Eh, jak jsem řekla, tento návrh není tak ambiciozní, jak bychom byli chtěli, ale jedná se o zlepšení. Děkuji, pan kolega Jár, na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Biopaliva jsou v posledních letech pod palbou. Mimo jiné proto, eh, že se kvůli nim pěstují plodiny, které nejsou pěstovány udržitelně. To je kritika, kterou řešíme v rámci kompromisu kde podporujeme eh, biopaliva, ovšem zavádíme 7% strop pro konvenční biopaliva. Nicméně eh, říkáme zároveň, že alespoň 0,5 biopaliv musí pocházet z paliv druhé nebo třetí generace. Já bych eh, rád vyjádřil dvě přání. Za prvé, Doufejme, že příslušné, příslušné nařízení zohlední i metodu nepřímého využití půdy a doufejme, že eh, ty dubiozní otázky se nám podaří vyřešit. Já jsem v tomto spíše skeptický. A za druhé doufejme, že průmysl se bude zabývat i situací po roce 2020 stejně jako my, protože potřebujeme do budoucna jistotu. Děkuji. Děkuji paní Petýr na jednu minutu. Děkuji za slovo pane předsedo. Jak už jsem řekla, chci, aby Evropa prosazovala politické koncepce, jejichž cílem bude e, životní prostředí, které je bezpečné a které je méně znečištěné. Proto jsem hrdá na to, že jsem součástí společnosti, která opravdu je lídrem v této oblasti a která mm, stanovuje své sliby. Máme zde také agendu na eh, letošní summit, který se bude konat v Paříži a tento dokument také podpoří naše úsilí. Máme odpovědnost, co by spoluzákonodárci a naše odpovědnost musí uznat i ti, eh, na které se obracíme, aby vyvinuli úsilí, které má právě tyto cíle splnit. Musíme si uvědomit, jaké jsou cíle. Cíle musí být jasné, musí tam být jasné lhůty, jasně stanovené eh, povinnosti pro naše odvětví a pro naše pracující. Děkuji. Děkuji, nyní pan Kelly, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou tedy chci říci, že děkuji za spolupráci. Moje kolegyně Marie Harkin učinila velice dobré schrnutí těchto návrhů, zejména co se týče těch jednotlivých generací bio, um, biopaliv. Také hovořila o takzvaném eh, o nepřímém změny ve využití půdy a také hovořila o pokročilých biopalivech. To je důležité, protože máme zde tedy novou právní jistotu pro investory, což je zásadní. Eh, chcete-li zejména v budoucnu vyvíjet nové pokročilé systémy biopaliv? Také souhlasím i s celým tímto konceptem, který předložil pan komisař Kaněte. Je to tedy systém energetické unie. I zde mají biopaliva důležitou roli. Je to také povzbuzující, je hlavně zásadní, že zde máme právní jistotu, která podpoří tyto bio, biopaliva i v budoucnu a aby se mohli dále vyvíjet. Doufám, že tento návrh bude i v budoucnu Úspěšně Děkuji.

protože eh, plastové tašky se v Evropě vyskytují v milionech a jedná se o velký znečistující faktor. Líbí se mi, že členské státy budou mít podle principu subsidiarity možnost sami se rozhodnout, jak budou dosahovat cílů, které stanovujeme. Důležité je, že hraniční hodnota eh, na roky 19, 2019 eh, až 2025 se řádně stanovují a pokud se tyto cíle nesplní, bude moci parlament od komise vyžadovat přísnější opatření, ale do té doby se mohou rozhodovat sami členské státy. Děkuji. Děkuji, pan Nekov, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil tento předpis, poněvadž si myslím, že mm, zásadní eh, pro naše zdraví je životní prostředí. A všichni si děláme starosti eh, mm, s těmito eh, plastovými taškami, které jsou velice škodlivé pro životní prostředí. Je jich příliš mnoho a nicméně není dobrý nápad zavádět eh, další nějaké sankce, ceny, platby, protože eh, toto mm, by mělo samozřejmě i svůj ekonomický a sociální dopad. To nelze opomenout. Já myslím, že bychom neměli zavádět ceny, eh, které by byly nerealistické pro spotřebitele, příliš vysoké tedy. A také nezapomínejme na to, že pokud zas přestaneme vyrábět plastové tašky, tak eh, to postihne pracující v tomto sektoru. Samozřejmě děkuji, paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla ráda, že parlament nyní zareagoval na obavy evropských občanů a nedávno Eurobarometr ukázal, že 92% občanů vyjádřilo obavu eh, a mm, apelovalo na snížení eh, těchto jednorázových tašek. Já jsem z členského státu, eh, kde my jsme tedy byli průkopníkem, nám se podařilo o 90% snížit používání těchto eh, tašek tím, že jsme zavedli poplatek za ně. To znamená, supermarkety již nemohou je rozdávat zadarmo, to znamená, musí účtovat 22 centů na jednu tašku. To je dost vysoká částka a jaký je efekt, že lidé si to rozmyslí. A většinou, vlastně 90% času spotřebitelé buď budou opětovně používat tu tašku, nebo si koupou, koupí ty recyklovatelné, které mohou používat několikrát. Tento návrh je dostatečně flexibilní, to znamená členským státům dává volbu, buď <clears throat> snížit ten závazný, buď respektovat ten závazný eh, eh, závazný eh, cíl, anebo tedy přijmout závazná opatření. Děkuji, paní Petr, minuta želi řešit veliký problém za okoliš. Lagane plastiky. No, děkuji. Toto je vlastně poslední fáze procesu schvalování směrnice, která může vyřešit velké problémy životního prostředí. Plastové tašky velice často skončí někde v moři nebo v prostě někde v přírodě, místo toho, aby eh, byly recyklovány. Takže je to velkou hrozbou pro životní prostředí. Měli bychom využívat naše zdroje v udržitelném um, cyklu. Eh, takové jednorázové plastové nákupní tašky, to je takový příklad toho, jak znečišťujeme prostředí. Bereme zde v úvahu také zvyky našich eh, spotřebitelů, je nutné snižovat eh, tyto plast, nákupní tašky, protože životní prostředí už se nevyrovná s takovým eh, břemenem. Máme zde také nové definice eh, těch lehkých, velmi lehkých plastových sáčků. To si myslím, že je dobré, protože to pomáhá. A také je důležité, aby spotřebitelé sami snížili svou um, a členské státy mají možnost, jak tyto směrnice toto směrnici jak ji implementovat. Pan eh, Maletič, děkuji za slovo. Jsem velice rád, že tolik lidí hlasovalo pro, což ukazuje, eh, že jsme všichni pro. Eh, máme zde realistický cíl, který lze splnit. Když lidé musí za něco zaplatit, tak eh, toho, tak budou mm, takové věci méně využívat. Mm, to ukazuje třeba příklad v Dánsku, kde, jak paní Marian Harkin řekla, mají lidé zhruba pouze čtyři plastové tašky za rok. V mé zemi byl v roce 2002 také zaveden poplatek 15 centů, teď je to 22 centů ale došlo ke snížení spotřeby z 320 asi na 20 ročně na osobu, takže to také pomáhá k zlepšení k ochrany životního prostředí. Děkuji, nyní paní Maletič. Jedna minuta. Podržala jsem změnu direktivy. Děkuji. Já jsem podpořila pozměnění směrnice o lehkých plastových nákupních taškách, protože tato směrnice bere v úvahu také i e, pozici výrobců z Chorvatska. E, je zde tedy rozdíl proti tomu původnímu návrhu. Lehké plastové nákupní tašky e, by měly být spíše recyklovány, aby neohrožovaly životní prostředí. Tento návrh, který o tom hovořil, však nebyl přijat. Tento návrh je kompromisní, já jsem s ním souhlasila. Členské státy mohou být eh, omezit eh, spotřebu těchto nákupních tašek na osobu, anebo také spoplatnit eh, plastové nákupní tašky od roku 2018. Toto, naří, pardon, toto opatření se mm, však týká pouze těch velmi lehkých plastových tašek. Zavedením tohoto návrhu bychom snížili znečištění životního prostředí a proto jsem to podpořila. Děkuji. Paní Šojdrová na minutu. Děkuji vážený pane místo předsedo za udělení slova. Já bych chtěla vysvětlit, proč jsem nehlasovala pro návrh na zamítnutí této směrnice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

Uh, Děkuji, pane předsedo, to je určitě velice eh, dobrý eh, návrh a Evropská unie tady vede, protože chceme opravdu, aby na mezinárodní úrovni byly rovné podmínky pro všechny. 4% eh, všech skleníkových plynů pocházejí z námořní dopravy a s rozvojem dopravy určitě to bude růst. Námořní sektor je jediná oblast, na kterou se nevztahují dohody a nařízení ohledně snižování CO2 emisí. Proto musíme jednat jednat, potřebujeme supranárodní rámec, to je naším cílem a musíme někde začít. A toto ten začátek je, kde všechna plavidla v evropských eh, přístavech budou muset sledovat a verifikovat množství eh, CO2, které se emitují eh, mezi a evropskými přístavy a na cestách a budou muset o tom podávat zprávy, pak budou muset být další informace, například energetická účinnost lodí. Rovněž je je důležité, že tento návrh musí být eh, implementovatelný bez velkých nákladů. Děkuji a na minutu pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nesmírně rád, že toto doporučení bylo přijato a že teď budeme něco dělat s emisemi CO2 eh, z lodní dopravy. Stojí totiž za to to udělat hned jak tu zaznělo dnes dopoledne, a já jsem měl sám možnost se vyjádřit v debatě, až 4% emisí CO2 pocházejí z lodí a dalších námořních zdrojů. S tím se musí něco dělat. Obzvláště v budoucnosti budeme moci monitorovat plavidla, eh, která budou kotvit, připlouvat do přístavu a kotvit a budeme tudíž moci eh, vypracovat politiku na mezinárodní úrovni, která bude tento problém řešit v celosvětovém měřítku. Tohle představuje jasný krok před a ukazuje to, že parlament a Evropa jsou schopny pracovat pro své občany. Děkuji vám a nyní přejdeme na zprávu Valenca. A já do, dávám rovnou slovo paní Harky na jednu minutu. I believe that... Domnívám se, že tato zpráva, která se týká návrhu Evropské komise na víceletý plán pro Polt, co se týče odlovu eh, eh, tresek eh, sledně obecného a prata obecného, je krokem ku předu my odpovídáme za prosazování schválené rybářské politiky a já bych chtěla poděkovat bývalému kolegovi, který zde již není, za to, jak se zasadil o tento dokument. Ale nyní se domnívám, že naše úloha v tomto parlamentu je zajistit efektivní provádění reform, které jsme dohodli. Jsem zvláště ráda, že je schválen pozměňovací návrh 13, aby byly vzaty v úvahu nejnovější vědecké poznatky. Také souhlasím eh, tedy s cílovou eh, úmrtností a odlovem což je v souladu eh, s udržováním eh, eh, výnosu. Je škoda, že se nepodařilo chránit mladé ryby a bránit náhodnému odlovu vodních ptáků a dalších mořských živočichů. Děkuji, paní Pety. Děkuji. Ta směrnice je náročná a vyžaduje, aby členské státy přizpůsobily svou politiku eh, námořnímu prostředí, tak aby bylo trvale udržitelné. Eh, jde o eh, druhy, které jsou náhodně odlovovány a je potřeba chránit celý námořní systém. V současné době jdou úlovky nad rámec trvalé udržitelnosti a nepodporuje se trvale udržitelný přístup k námořnímu rybolovu. Tak se nám nepodaří dosáhnout cílů roku 2020, ani se nám nepodaří e, zachovat udržitelnost tohoto důležitého odvětví ekonomiky pro budoucí generace. Ale... Přecházíme na další zprávu. To je zpráva KADEK která se týká povinnosti výkladky úlovků. Pan Bogovič, jedna minuta. Podporu jsem to poručilo, ki... Eh, děkuji, já jsem tuto zprávu podpořil a hlasoval jsem tedy pro ně, protože to plňuje vlastně pravidla týkající se povinností vykládky pro rybáře. Tato povinnost vykládky bude platit až do konce tohoto roku. Praktické zkušenosti ukazují, že při realizaci této směrnice došlo k velkým potížím. Proto souhlasím s návrhem, že musíme být velice obezřetní při vypracovávání návrhu nového dokumentu. Musíme naslouchat samotným rybářům. Například ve Slovinsku se vykládá jenom několik eh, set tun ryb eh, každý rok a proto takováto pevná pravidla pro naše rybáře představují velké břemeno a je to také překážka pro rozvoj turistiky. Proto musíme být opatrní. Děkuji. Eh, Děkuji a není zpráva Libacká, což je modernizace

No, no, děkuji a pan Balco Zoltán na jednu minutu. Dě, děkuji za udělené slovo. Před 15 lety byl zahájen reformní proces v Boloni a my jsme očekávali od této zprávy že popíše, kde eh, tento reformní proces uspěl, kde neuspěl, co ještě zbývá eh, doplnit. To se nepodařilo. Je proto velmi důležité, a to se zprávě nepodařilo, poukázat na to, jak posílit konkurenceschopnost. Důležitým problémem bylo to, že dobře fungující duální eh, systém univerzit byl tímto reformním procesem odstraněn. Eh, potřebujeme konzultace, aby, abychom se zbavili odporu vůči boloňskému procesu. Nepotřebujeme marketing, ale změny a dobré hodnocení. Děkuji. Děkujeme. Nyní pan Marias, jedna minuta. Já jsem hlasoval proti této zprávě o boloňském procesu, protože tento proces byl využit k podrývání veřejných univerzit v Řecku a dalších členských státech. A tím jsme otevřeli dveře privatizaci veřejného statku, čím vše vzdělání. A především vyšší vzdělávání postgraduální studenti v Řecku musí za studia platit. Měl posílit zaměstnanost, ale v Řecku to tak není. Nezaměstnanost mládeže v Řecku přesahuje 50% a 200 tisíc mladých vědců, 2% řecké populace, emigrovalo do Evropské unie. A zároveň memoranda škrtla financování Eh, pro univerzitní vzdělávání. To ve spojitosti s bolonským procesem nás vede ke komercializaci. Děkuji, paní Maladič, eh, eh, jednu minutu. Hlavná poruka ovog izvěšća... Děkuji. Hlavní poselství této zprávy spočívá v tom, že musíme bolenský proces reformovat a musíme vytvořit, vyvinout nový vzdělávací systém. Tento proces začal v roce 99, nyní je implementován ve více než 40 státech, které, eh, která mají vzdělávací, eh, evropská vzdělávací centra. Cílem je zvýšení kvality vyššího vzdělávání a vzájemné uznávání pro zvýšení mobility studentů i učitelů. Výmě, výměna eh, postupu mezi univerzitami je nejlepším způsobem, jak zvýšit kvalitu. Když pohledneme na výsledky tohoto 15-letého bolenského procesu, můžeme konstatovat změny, pokud jde o zkvalitňování vyššího vzdělávání i zlepšení vzájemné srovnatelnosti této systému. Stále však přetrvávají určité nedostatky a to je napojení na těch práce. Proto tyto změny potřebujeme. Děkuji, pan Zver, jedna minuta. Děkuji, A... Neomlouvám se, paní Záborská. Děkuji, pan předseda Děkuji vám, pane předsedo. Porovnatelnost kvality dosáhnutého vzdělání a překonání jazykové bariéry vytváří příležitosti pro mnoho mladých lidí využít jejich nadě- talent a vědomosti a to bez ohledu na to, zda jsou občany Německa, Francie nebo Slovenska. Spolu eh, se eh, spravodajkyní bych proto chtěla zdůraznit důležité propojení mezi boloňským procesem, podporou výzkumu a programem Erasmus+. Předloženou zprávu podporuje vysoká nezaměstnanost mladých absolventů by nás ale neměla Eh, vést k nekritické podpoře eh, vědecko-technických studijních oborů, protože nízké uplatnění absolventů humanitních oborů má spíše co dělat s dlouhodobým poklesem jejich kvality. Samotná technika nás nespasí, protože nakonec vždycky se budou hledat vztahy k lidem a pochopení člověka je doménou humanitních, humanitních věd. Děkuji. Díky. A nyní tedy pan Zver na jednu minutu. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, mohu prosím nejprve poděkovat paní zpravodajce za vynikající zprávu o pokroku boloňského procesu. Děkuji vám, paní Libacka. Chtěla bych, chtěla bych také poděkovat za velice dobrý přístup k vypracování tého zprávy, protože stínoví zpravodajové měli možnost významně přispět k vypracování návrhu této zprávy. Myslím si, že bychom měli říci o něk- trochu více o boloňském procesu začátek naši, na začátku naší rozpravy se o tom hodně hovořilo a měli bychom se k tomu vracet. Boloňský proces patří k nejdůležitějším reformám, které vlastně přesahly i hranice Evropské unie. Pokud budeme v tomto duchu pokračovat, pak jsem si jist, že dokážeme přemostit mezeru mezi tím, co produkují univerzity dnes a mezi potřebami trhu. Grazie, presidente. Io... Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě naší kolegyně, protože se mi zdálo, že 15 let poté, co byl bolonský proces schválen, je potřeba vyhodnotit eh, situaci a to velmi podrobně. V této zprávě, o níž se dnes hlasovalo, eh, důležité věci chybí. Jedná se o více než pouhé ekonomické faktory. Proběhla řada kontrareform v členských státech. A my máme v Itálii různé reformy Jarmíny, Tremonti. A já Osobně jsem dokonce pěla, protože oblast výzkumu eh, v Itálii je teď v prekérní eh, situaci. Tato situace je neudržitelná. Potřebujeme logiku eh, spolupráce, právo na studia a právo na výkon univerzitního výzkumu bez ohledu na trh. Děkuji. Děkuji. Přecházíme na další

tato zpráva podporuje cenu evropského parlamentu lux která v průběhu let získala velkou prestiž a podporuje evropskou tvorbu. děkuji za pozornost. Děkujeme a pan Marias na jednu minutu. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože Eh, filmy představují eh, kulturní statky, ale také z finančního hlediska mohou pomoci evropské ekonomice a zároveň uchovat eh, kulturské, kulturní dědictví. Evropa je vlastně jedním z největších producentů na světě, ale i přesto Trh je rozdroben na drobné e, národní trhy, proto musíme podporovat eh, přístupnost, tak aby filmy došly ke svým divákům. A důležité je, že v novém programu také budou nové zdroje financování. Musíme samozřejmě ochraňovat i malé malá kina, zejména v periferních oblastech, v malých městech a také například eh, kina pod otev- eh, volným nebem, například v letě v, Křes, v Řecku. Takže v eh, kinematografický průmysl v Evropě mm, toto odvětví potřebuje být ve větším povědomí, potřebuje lepší publicitu. Ve Spojených státech rozpočet eh, na publicitu představuje 50 rozpočtu jednotlivých filmů, zatímco v Evropě je to 15 A proto volám, eh, vyzývám členské státy, aby lépe eh, používali evropské fondy, aby používali digitalizaci aby zefektivnili distribuci kinematografického dědictví. Potřebujeme eh, také zvyšovat eh, celkové povědomí o filmech a filmografii mezi mladými v zájmu kultury. Děkuji a nyní paní Maletič na jednu minutu. Děkuji. Zpráva za rok 2014 ukazuje, že počet amerických filmů je dvakrát vyšší než počet evropských filmů. Je nezbytné posílit evropský filmový průmysl, protože tato informace je skutečně znepokojující a musíme vytvořit kvalitní finanční nástroje. Máme zdroje financování, to je program eh, eh, Tvůrčí Evropa, což je 1,5 miliard Evropy, eh, euro na, rok, na léta 2015 až 2020 pro celou Evropskou unii a unii a kulturní eh, odvětví na evropské úrovni financujeme také vývoj nových filmů, hledání nových partnerů a propagaci i, za, i v zahraničí. To představuje kofinancování produkce tisíce filmů za rok a já jsem ráda, že uživatelé z Chorvatska zrealizovali čtyři projekty. Podpořila jsem zprávu, protože pomáhá vytvořit zákonné podmínky pro veřejné a soukromé financování a propagaci evropského filmového průmyslu. Děkuji. Díky a přecházíme k další zprávě. Zpráva Kestinger, nová strategie EU v oblasti lesnictví. Pan Bogovič, jedna minuta. Kolegici Elizabeth. Děkuji. Já bych rád poblahopřál paní Kestinger za tuto skvělou zprávu a za přijetí této zprávy. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Lesnictví a lesy jsou velice důležité, zvláště v těch členských státech, kde je mnoho lesů. Slovinsko patří mezi tři vedoucí členské státy v EU. Více než dvě třetiny našeho území pokrývá les a lesnictví a výroba dřeva jsou důležitými zdroji trvale udržitelného rozvoje jak ve Slovinsku, tak v celé Evropě. Mimo lesy se zpráva zabývá i ochranou životního prostředí a průmyslem dřevospracování. To vše ve zprávě bude. Eh, Dřevo se používá ve stavebním eh, odvětví a také v dalších. Pan Pospíšil jednu minutu. Pane předsedo, já jsem původně měl v úmyslu tuto strategii podpořit. Nakonec jsem strategii nepodpořil, zdržel jsem se. A to z toho důvodu, že prošly pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí. Tyto návrhy podle mého názoru, ale i názoru expertů z České republiky eh, výrazně

Děkuji. treba osigurati inteligentnu i održivu upotrebu te sirovine. smatram kako bi nova strategija o šumama i njihovo očuvanje. upravo primjer iz hrvatske pokazuju kako je krađa šume devastacija puteva građenih desetljećima momentík protože nám chybí anglický překlad. Teď se zdá, že už se to vyřešilo. Mohu tedy začít znovu? Ano, pokud si přejete. I, ačkoliv eh, některé tedy eh, evropské politiky mohou mít dopad na lesní politiky, když přími, přímo nesouvisí. S dřevem se často nachá, zachází nepatřičným způsobem, mělo by se s ním zacházet udržitelně. Nová strategie pro lesy by se měla zaměřovat na jejich eh, ochranu a zachování, že eh, kradení eh, dřeva je eh, důsledkem nejasného, nejasné dělby kompetencí. Často eh, jsou velmi špatné, eh, ne, chybné reakce, protože nejsou jasně rozdělené ty kompetence a dnes se jak si zdá, že nám skutečně uchází celkový smysl kvůli ziskům Víme, že lesy jsou plicemi Evropy, eh, jsou ochranou proti klimatickým změnám, zajišťují biodiverzitu, proto by měly být chráněny. Je mnohem snadnější vytvořit poušť než les. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Určitě by se politika v oblasti lesnictví v Evropské unie měla zaměřit zejména na udržitelný rozvoj lesnictví. A to zejména v této důležité době, kdy řešíme změny klimatu. Musíme také samozřejmě myslet na to, co dělat, jak bojovat proti lesním požárům, zejména teď, když se blíží letní sezóna. Proto by bylo důležité pomoci i finančně Řecko a ostatním členským státům bojovat proti lesním pořádu, požárům. Pane předsedo, lesy lesy a lesnictví to není pouze e, faktor kvality života jako takového, ale i ekonomický faktor. Nicméně, pokud lesnictví má být udržitelné, pak e, by mělo být založeno na dlouhodobém plánování. A to nenacházíme v této zprávě, proto jsem se zdržel. Pane Kov, minuta. Pane předsedo, um, pokud jde o lesy, tak ty nám pomáhají eh, chránit biodiverzitu, která je velice důležitá proto, abychom eh, zachovali i naši potravinovou produkci. Proto musíme chránit nejenom lesy, ale i všechno, co se jich týká. Pokud odstraníme lesy, tak to vyvolá další problémy, například vylidnění horských oblastí. A proto vyzýváme Evropskou unii a členské státy, aby vypracovali důvěryhodnou strategii ochrany tohoto tak významného zdroje. Evropská unie musí vypracovat eh, eh, skutečnou strategii na ochranu eh, stromů a rostlin. Jedině tak budeme schopni využít celého potenciálu, které skýtají. Eh, musíme se zaměřovat zejména na udržitelnost lesů, protože jejich kvalita a ekonomický potenciál je třeba zachovat i pro příští generace. Lesy mohou být generátorem zelené ekonomiky a jsou zdrojem eh, obnovitelné energie a jsou také důležitým prvkem v boji proti změnám klimatu. A i když eh, si jsme toho vědomi, zatím se to ještě nedocenuje. Přičemž lesy jsou nesmírně bohatým zásobníkem biodiverzity a způsob jejich zprávy eh, má velký vliv na kvalitu životního eh, prostředí a tudíž i na naše zdraví. Chorvatsko má dlouhé tradice dobrého lesního hospodářství a přáli bychom si, aby kvalitní opatření se převedla do národní legislativy, což je součástí této strategie a že proto bych chtěla eh, poděkovat paní Kessinger za to, že toto zapracovala do strategie. Děkuji paní teď jedna minuta. Od, vlastnický sektor zaměstnává více než 3,5 milionu lidí. Co se týče ekonomického a sociálního významu, je velice důležité investovat do výzkumu tohoto odvětví. Je důležité hospodařit v lese trvale udržitelně, udržitelně a propagovat udržitelný růst a rozvoj lesa. Dřevní biomasa a její rostoucí využívání nás nutí e, hospodařit v lese ještě uvážlivěji. Tato zpráva poukazuje na význam lesnictví pro Evropskou unii. Díky vědeckým výzkumům a zkušenostem v Chorvatsku, které vycházejí z našich dlouhodobých tradic. I Chorvatsko může přispět k propagaci tohoto odvětví jako odvětví, které vytváří pracovní příležitosti a to je naším cílem. Děkuji. Díky a nyní přerušujeme zasedání až do 15 hodin.